Morning to everybody. Dobré dopoledne všem. Milí kolegové, budeme muset už začít s naším zasedáním. Nejdříve tady máme návrh stanoviska k další makrofinanční pomoci Ukrajině. A ještě předtím přijmeme pořad jednání. Pokud k němu nejsou žádné připomínky, považuji tento pořad jednání za přijatý. A sdělení předsedkyně nemám. A pokud máte nějaké komentáře k zápisům, i zápisy budeme považovat do konce tohoto zasedání za přijaté. A nyní už další makrofinanční pomoc Ukrajině. 27 Schaffhauser pro, proti, zdrželi se. Ano, zamítnuto to bylo. 29 Schaffhauser pro, Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 32 Scholz pro, proti, zdrželi se, schválen. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se schválen. Budeme pokračovat. 43, 43 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schválen. 47 pro, proti. Bez mikrofonu. Not, uh, we won't, uh, we won't do it, uh nebudeme takto postupovat. Ano, u všeho, paní předsedky. 47 až 54, tak to můžeme postupovat. Tedy 47 až 54 pro, proti, zdrželi se. Všechny tyto pozměňovací návrhy byly zamítnuty. A nyní 5 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 10 pro, proti, ne, ještě 9, já se omlouvám, říká předsedající pro. Proti, zdrželi se. Přijat, ano, byl schválen tento návrh. Rádi byste, ano, Souhlasíte se mnou? 10 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnout, a nyní můžeme mít blok 16 až 19. Pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se schválen. 22 až 24. En blok pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromis číslo 2. Pro, proti, zdrželi se schválen. A pak ještě číslo čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 35. So, in the beginning of the voting list, sorry. At the beginning of the voting list, sorry. 28. 28. Anna Carvera. Pra, 28 hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnout a 31 pan Scholz. Pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, o 1.30 se hlasujeme, ano? Pro. To je na první straně našeho hlasovacího seznamu, číslo 31. Pro. Proti, zdrželi se. Schválen. A ještě 35, který jsme přeskočili, omlouvám se, říká předsedající. Pro, proti, to je 35 proti, zamítnout. A hlasujeme o konečné podobě návrhu, hlasujeme elektronicky. I have problem with this plus. Okay. I close the vote. Končím hlasování. A celý návrh byl přijat. Ještě na závěr, pan Gáler se omlouvá za eh, to, že jste mezi námi není, ale chce eh, to snaží vyjednat INTA a pan Valence se snaží tam dosáhnout nějakého kompromisu při vyjednávání. Takže pan Gáler je nyní v Jižní Africe členem oficiální delegace, ale určitě se to postará. Pokračujme. Další bod. Okay, we now proceed the vote on the draft. Pokračujeme hlasováním o doporučení radě um, Norici Nikolaj. Tam jsou doporučení radě komisi a SVČ k jednáním o soudné dohodě EU Azerbajdžán abychom zajistili důsledné stanovisko, důsledný přístup, chci připomenout, že práce probíhaly souběžně ze zprávu pana Tokeše o nové smlouvě mezi EU a Arménií a doprovodným usnesením. Budeme hlasovat i o těchto dvou dokumentech po hlasování k Azerbajdžánu. Předsedkyně byla informována, že bylo předloženo 200 64 pozměňovacích návrhů. Takovýto vysoký počet pozměňovacích návrhů se týkají Náhorního Karabachu a mnohé z nich jsou slovo od slova totožné a my zde chceme hlasovat o vztazích mezi EU a s Azerbajdžánem a tento výbor není nejvhodnějším místem, abychom neustále se vraceli k různým aspektům tohoto konfliktu. A na závěr by předsedkyně ráda uvítala pokusy dosažení kompromisu a to z obou stran, což by zajistilo, že to poselství, které opravdu chceme dosáhnout, kterého chceme dosáhnout, bude patřičně schváleno. A pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5 Aha, chcete, abychom si ověřili čtyřicítku? Dobrá. Forty, forty. O čtyřicítce hlasujeme. It is uh, 40. Check, we are... Takže ověřujeme čtyřicítku. I close the vote. Končím hlasování. A 40 byla zamítnuta. Pokračujeme kompromisem číslo 5. Pro, proti, zdrželi se. Přijat kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 10, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 11, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 12, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 14, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 15, pro, proti, zdrželi se schválen. A 107 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ale raději si to ověříme. Hlasujte prosím ještě jednou o 107. Pro jistotu. Končím hlasováním. Zamítnut. A pokračujeme kompromisem 16. Pro. Dvacet osm pro, třicet tři proti. Tak to dopadlo. Byli jsme příliš rychlí, omlouvám se. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se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 proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pak eh, tady máme kompromis 26 a omlouvám se, ústní pozměňovací návrh číslo 1. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 26. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 27. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 28. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 29. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 30. Pro, proti, zdrželi se schválen. A máme 259 pana Šolce. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Ale raději si to ověříme. Hlasujte o poznací návrh pana Šolce 259. Končím hlasování. Opravdu, skutečně byl přijat tento pozměňovací návrh 32 hlasy k 28. Já jsem tady pravdu, děkuji vám. Pokračujme. Kompromis 31. Pro, proti, zdrželi se schválen. A kompromis 32. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 33. Pro, proti, zdrželi se schválen. A úvodní ustanovení, to je tři, kompromis 2 schválen. 28. si návrh paní Nikolaj. Pro, proti, zdrželi se, tady si nejsem jistá, takže si to ověříme elektronicky. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Tady to bylo staženo. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Prosím, zvedejte ruce, jinak já se v tom nesorientuji. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. A pak 39 pro, proti, zdrželi se, i 39 si raději ověříme. 39. Končím hlasování. Zamítnout jedním hlasem navíc. A právní odkazy. To můžeme jedna až tři společně. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuty. Kompromis jedna. Pro, proti, zdrželi se, schválen. 6 a 7 společně pro, proti, zdrželi se, přijat. Dobrá. 8 a 9. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 10. Pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Blahopřeji, paní Zovko. Jedenáct. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hlasujte ještě jednou o jedenáctce, prosím. Končím hlasování. No, byl přijat tento návrh. Zvedejte prosím výrazněji ruce 12 a 13 společně. Pro, proti, zdrželi se. I, i 12 a 13 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnout. A jako další jsou na řadě 14, 15, 16. 14 a 16 pro, proti, zdrželi se, schválen. 17 až de... Ne, tady to musíme zvlášť hlasovat. 17 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme sedmnáctku. Nezvedáte mi ruce, říká předsedající. Končím hlasování. Schválen 18. Paní Gomeš, pro, proti, zdrželi se. Schválen 19. Pro, proti, zdrželi se. Ani tady to není jasné. Hlasujeme ještě jednou o 19. Končím hlasování. Výrazně přijat a já vám předem děkuji za to, že budete zvedat ruce. 21 pro, proti, zrželi se, zamítnout. 22 pro, proti, zrželi se, You want to check 21? Okay, let's go back. Nobody's... Uh, 21. Ještě jednou hlasujeme o 21 a to elektronicky. Ano, to je návrh pana Castaldi a Koraj. Končím hlasování. To je neuvěřitelné. No tak já vám děkuji. Pokud nebudete zvedat ruce, tak eh, nás to bude stát neustále ověřování. Lopez pro, proti, zdrželi se schválen. 23 pro, proti, zdrželi se, schválen. 24 pro, proti, zdrželi se. Tady si to ověříme. 24 ověřujeme. Closed, I closed the vote. Končím hlasování. A byl zamítnut tento pozměňovací návrh. A už přecházíme ke konečnému hlasování. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasování. Schválen. Děkuji vám a blahopřeji Norice Nikolaj. A pokračujeme přímo komplexní a posílenou dohodou o partnerství mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé. A bezodkladně hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. A přecházíme k bodu, myslím, že číslo 7. To je doprovodné usnesení k této partnerské dohodě mezi EEA a členskými státy a Arménskou republikou na straně druhé. 4. 14 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15. Nikoli? Ano, 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Raději to zkontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto.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 Končím hlasování. Musíte zvedat ruce, je to schváleno. Prosím o spolupráci. Kompromis 7. Pro, proti, strželi se, přijato. 8 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, strželi se, přijato 73, nikoli, to padá. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11. Ještě návrh 73, ten padá. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pan Scholz 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 2. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 14. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní se dostáváme k úvodním ustanovením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 Zkontrolujeme to. Nezvedáte dostatečně ruce. Končím hlasování. Schváleno. Dva pro, proti, drželi se. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme dvojku. Končím hlasování. Zamítnuto. 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4. Pro, pro, 4 a 5 dohromady. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. Čtyřku a pětku. Zkontrolujeme čtyřku a pětku. Vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní šestka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme sedmičku. Seven, let's check, please. Adopted, such a bit adopted. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. A nyní konečné hlasování hlasujeme elektronicky o návrhu usnesení. Končím hlasování. Přijato valnou většinou.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 119. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme ke 138. dážám. Pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 13. Pro, proti, strželi se, přijato. A nyní se dostáváme ke 151. Pro, proti, strželi se, přijato. 154. Pro, proti, strželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 McAllister pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, strželi se, přijato. 162 pro, proti, strželi se, přijato. 163 pro, proti, strželi se, přijato. 164 pro, proti, strželi se, zkontrolujeme 164. Končím hlasování. Přijato. 165 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se. <coughs> Zamítnuto. Zkontrolujeme 166. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193, 193 eh, padá, 192 schválena, takže 193 padá, 194 také, 196 dílčí hlasování. První část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. První část 196 zkontrolujeme to. Končím hlasování. Přijato. A nyní druhá část. 196. Pro, proti, strželi se, přijato. Podle mého názoru. 197 pro, proti, strželi se, přijato. 199 pro, proti, strželi se, přijato. 200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 zdrželi se, zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. 214 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme ke 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 238 nářám pro, proti, zdrželi se, Přijato. 239 pro, o tom se nehlasuje. 240 pro, proti, zdrželi se, přijato. 241 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme 267 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 268 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 269 pro, proti, zdrželi se přijato, 270 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. 270 zkontrolujeme. I cannot uh, see. Uh, I close the vote. It's approved. Thank Končím hlasování, schválili jsme to. 271 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní to je 277 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 278 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 279 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Ověříme. Takže to je návrh kolegy Poštěnáru. Končím hlasování. Schváleno. Prosím, abyste zvedali ruce. 280 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Dobře, 280. Ověříme. Pět kolegů nehlasovalo. Končím hlasování. Schváleno. Tak, jak jsem říkala. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 295 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zamítnuto. Ústní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 305 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 306 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 307 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 308 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 308. Končím hlasování. Schváleno. Někteří z vás ne, nehlasují. 310 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Ověříme 310. 309 vypadla. 310. Třista desítka. Končím hlasování. Zamítnuto. 311 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 312 pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné. Ověříme. 312. Končím hlasování. Zamítnuto. 313 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 314 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 315 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 305 nebo můžeme unblock hlasovat? Dobře. Až po 332. Souhlasíte? Ne? Hm, dobře. Takže 325 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 326 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 327 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 308 pro, proti, zdrželi se schváleno. 329 pro, proti, zdrželi se schváleno. 330 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dobře. 330, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 331 pro proti, zdrželi se, schváleno. 332 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 333 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 334 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 335 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 336 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 337 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 338 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme k úvodnímu ustanovení 7. Od sedmičky po jedenáctku, že bychom hlasovali pro, proti, zdrželi se, schváleno. To bylo od pana Kelena. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní jsou to právní stanoviska. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 dobře, tak musíte zvedat ruce. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 od kolegyně Poteky pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56. Nám vypadlo 57. Padesát šest. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, ověříme to. Padesát šestka. 56. Končím hlasování. Přijato. 57. Pro. Proti. Zdrželi se. Prosím, zvedejte ruce. 57 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 58 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 59 pro, proti. Zdrželi se přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68. Dobře, ověříme 67. 67. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se. Od kolegyně Gomez, 76 ověříme. 76.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 Přijato. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k bodu číslo 9. Takže, pane Kůzo, ano, děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych pouze říci, že ze strany KUE předložíme menšinové stanovisko. Děkuji. Děkujeme. Pane Akůzo, Uh, Takže se došlo trošku k drobné změně a budeme hlasovat o vzájemných vztazích mezi EU a NATO. Spravodajem je pan Pasku. Můžeme hlasovat. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 zamítnuto, kompromis 116 zamítnuto, 117 a 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme, 120 ověříme. Končím hlasování. Přijato. Nezvedáte ruce, budeme to muset stále ověřovat. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 od kolegyně Ali od Mary pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 od pana Adaktusona pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ne? Chcete to ověřit? 147, dobře. 147. Končím hlasování. Zamítnuto. kolega Schaffhauser 148, 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme 156. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 157. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 159. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 161 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 162 pro, proti, zdrželi se, ověříme 162. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182 byla stažena, takže kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Castaldo 198. Končím hlasování. Zamítnuto. Bohužel. Pro kolegu Kastalda se měla pravdu. 199 pro, proti, zdrželi se. Uvěříme? 199. Nezvedáte ruce. Myslím, že jsme to schválili. Končím hlasování. Velká většina. Kompromis nás pro, proti, zdrželi se, přijato. 216 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 217 pro, proti, zdrželi se, přijato. 218 pro. Dobře. Uvěřit 217? Dobře. Uvěříme. No ale zdá se, že ne, nehlasujete. Dva nám ještě chybí. Dobře. Takže končím hlasování. Přijato. 218. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 219 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 229 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 230 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 231, 232 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Dobře, takže ověříme 231 a 232, nebylo to úplně jasné z mého pohledu. Dva nám ještě chybí. Končím hlasování. Zamítnu to. Dva z vás nehlasovali. Kompromis 14. Pro, proti, zdrželi se, zamít, přijato. 242 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 243 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 245 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 246 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 247 pro, proti, 247 pro, proti, zdrželi se Ověříme to. 247. Ověříme. Nebylo to úplně jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano, myslím, že jsme to zamítli. Nyní návrh kolegy Schaffhausera 248 pro, proti, zamítnuto, 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250, chcete to ověřit? Dobře. Takže ověříme 250. Končím hlasování. Vidíte to? Ale nezvedáte ruce. Schváleno. 251. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 252 byla stažena, takže o té nebudeme hlasovat, ten návrh kolegy Manesku. A dostáváme se k 253. 253 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kolega Kefalogianis, kompromis 15, pro, proti, zdrželi se, přijato. 261, 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 271, 273 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 272 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 274 pro, proti 274 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 275 pro, proti zdrželi se 275 od kolegy Kastalda, takže ověříme. Pověříme 275. Ah, I close, I close the vote. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 278 stažen, 280 pro. Omlouvám se, dobrá, ověříme. Co byste si přáli ověřit? 270. Končím hlasování. Děkuji vám. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 281 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schválen. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schválen. A ústní pozměňovací návrh? Ne. Takže 298 Schaffhauser pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 299 pro, proti, zdrželi se, schválen. 300 byl stažen, 301 pro, pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Tady 302 až 305 pro, proti, zdrželi se, schváleny. 306. Ne. Až 311, říká předsedající. Pro, takže 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 312 pro,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 340 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 341 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 342 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 30, 343 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 344 pro, proti, zdrželi se schválen. Blahopřeji. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat.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 355 pro, proti, zdrželi se, schválen. 356 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 356. Ještě nám schází tři hlasy. A končím hlasování. Přijato. 357 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 358 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 359 pro, proti, zdrželi se schválen. 360 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Úvodní ustanovení kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se Schválen. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schválen. A vracíme se k Schaffhauserovi a 1,50 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuta. 52 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se. 55. Pro, proti, zdrželi se. v návrh ověříme si návrh našeho místo předsedy, abychom si byli jistí výsledkem. Ještě mi schází tři hlasy. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut, ale velice těsně. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Přejete si, abych ověřila 59? Dobrá, můžeme to udělat. Adopted, but byl přijat. Ale nikdo se nehlásil příslušně. Ještě nám schází pět hlasů. Nechce se vám hlasovat. Mhm. Dobrá. Návrh byl schválen. 60 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 61 eh, pro, proti, O 1,60 hlasujte pro, proti. Zdrželi se. Zamítnut. 62 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 4 pro, proti. Zdrželi se. Schválen. A přecházíme k 79 pro, proti. Zdrželi se. Schválen. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83. Ne, 84. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 86 pro, Proti? Zdrželi se? Pane Freunde, já vám to ověřím, protože se nám tady nikdo nevyjadřuje dostatečně jasně. Five people are Ještě mi schází pět hlasů. A končím hlasování. Návrh byl přijat. 87 pro, proti, zdrželi se, schválen. 88 pro, proti, zdrželi se, schválen. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 90 pro, proti, zdrželi se, schválen, ne? 91 pro, proti, zdrželi se, schválen. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 93 pro, pr, 93 pro, proti, zdrželi se, schválen. Myslím si. 94. Dobrá, ověřujeme 93. Hlasujte prosím ještě jedno. Končím hlasování. Zamítnut. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 95 pro, proti, zdrželi se schválen, 96 pro, proti, zdrželi se schválen, 97 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ještě si ověřujeme 7.90 pana kolegy Poštináru. I close the vote. Končím hlasování. Zamítnut. 98 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Ověříme ověřujeme a 90 ověřujeme. Končím hlasování. A byl zamítnut 99 pro, proti, zdrželi se zamítnut 100 pro, proti, zdrželi se zamítnut 101 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Právní odkaz jedna pro, proti, zdrželi se schválen. A přitom takhle in absence. Číslo Dvě pro, proti, přijat. tři pro, proti, zdrželi se schválen. čtyři proti, proti, zdrželi se schválen. pět pro, proti, zdrželi se schválen. šest pro, proti, zdrželi se Ověříme šestku. Hlasujte o šestce, prosím. Končím hlasování. Schválen. A tady ty dva padají, tak nyní už hlasujeme v konečném hlasování o zprávě v pozměněné podobě. Eh, no, no, eh, Ještě nám tady schází pár hlasů. Pět hlasů nám schází. Prosím, hlasujte. A končím hlasování. Zpráva byla přijata. Blahopřeji panu Pasku. A pokračujme. Nyní nastal čas na bod pořadu jednání číslo 10. To je zpráva pana Gerence. If there is question, okay. Let's go on. A pustíme se do bodu číslo 10 a to bezodkladně. Směrem k vnější strategii EU proti předčasným a nuceným sňatkům další kroky. Správem, spravodajem je Charles Gerens. Úvodní ustanovení A, začíná v 20, první část pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schválen. Kom... Přecházíme k panu 167 pro. A omlouvám se, říkám předající kompromis 9 pro, proti, zdržel se schválen. A už nyní 167 pana Kána pro, proti, zdrželi se schválen. 165, ne. Ten odpadá. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schválen. A přicházíme k hlasování o pozměnci návrhu 196 Mobarik. Chcete se k tomu vyjádřit? Já se omlouvám. Já bych rád protestoval proti tomu, co se tady děje. Kultura tohoto hlasování v této sněmovně, to už je horší, než když se sebere nějaká tlupa. Eh, vy vůbec se ani nepodíváte, pr- proč já tady jsem, proč já hlasuji v tom tempu, vůbec si přece ani nemůžete ověřit, co se to tady děje. To je parodie na demokracii. Vy poučujete celý svět neustále nějakými usneseními a v praxi tady vládne cirkus, za co vám lidé platí. Polovina eh, kolegů vůbec nezvedá ruce, to přece vůbec vůbec není režim normálního hlasování, přece musím si za pár vteřin nejdříve všechno přečíst, seznámit se s tím a, a nebo si počítejme hlasy po každé. Já protestuji, já se toho účastnit nebudu. Ano, děkuji, pane kolego. E, to jsou kompromisy, které byly vypracovány na zasedáních, na schůzkách a máme hlasovací seznam. Tak si z toho nedělejme cirkus. To přece každý hlas se musí počítat. Tak hlasujme po každé elektronicky, říká pan Sošněř. Já, e, nebojte se, nestrachujte se, budeme pokračovat, říká předsedající. A přicházíme k poznacím návrhu 196 pro, proti, zdrželi se, schválen. A přecházíme k FAM 13 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schválen. A dostáváme se k poznajícímu návrhu 220. Buchner pro, proti, zdrželi se schválen. 222 pro, proti, zdrželi se. Schválen. A jako další 227 pro, proti, zdrželi se. Tady se domnívám, že to bylo zamítnuto, ale ověříme si to. Ještě mi schází tři hlasy. Dobrá, pokračujme, končím hlasování. A návrh byl zamítnut. 226 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 225 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 228 pro, proti, zdrželi se schválen. 229 pro, proti, zdrželi se Ověřujeme 229. Tady si chceme být jisti. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji, že zvedáte ruce. 231 pro, proti, zdrželi se schválen. FEM 19 pro, proti, zdrželi se schválen. Aha, tady to není přípustné. Proč jsou tyto pozměňovací návrhy nepřípustné? Aha, dobrá, mohu pokračovat. Nemusíme se nad tím zamýšlet. Úvodní ustanovení. Kompromis 18 pro, proti. Zdrželi se. Schválen. A pozměňovací návrh 24 pro, proti. Zdrželi se. Schválen. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schvál. 26 pro, proti, zdrželi se schválen. Takže o 26 ještě jednou. Návrh byl zamítnut. A28 pro, proti. O 8 dan a 20 hlasujte proti, zdrželi se zamítnout. Ko- Ověřujeme. Dobrá. Tak proč ale nezvedáte ruce? I close the vote. Končím hlasování. Návrh byl schválen.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 Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 24. Máme tady nějaký problém? S 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. A kompromis 25. To je recital G. Pro, proti, zdrželi se schválen. A 86 pro? Proti? Zdrželi se schválen. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schválen. A pozměňovací návrh 89 pro, proti, zdrželi se, schválen. A 92 pro, proti, zdrželi se, schválen o pro, proti, zdrželi se schválen. t pro, proti, zdrželi se schválen. FEM Y pro, proti, zdrželi se schválen. A právní odkazy, jednička pro, proti, zdrželi se schválena, dvojka pro, proti, zdrželi se schválena, trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, sedmička pro, šestku. Šestku si přejete ověřit. Takže o šestce elektronicky a Uvidíme, jak to dopadne. Končím hlasování. Ano, byla přijata. Děkuji. Sedmička. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Osmička. Pro, proti, zdrželi se. Schválena. Devítka. Pro, proti, zdrželi se. Schválena. Dvanáctka. Pro, proti, zdrželi se. Schválena a hlasujeme elektronicky o návrhu zprávy v pozměněné podobě. Ještě mi scházejí dva hlasy. A už končím hlasování. Zpráva byla přijata. Děkuji vám. A přecházíme k bodu číslo 11. Porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy. Hlasujeme. Prosím, soustřeďte se ještě. Čeká nás ještě hodně práce. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 82, to se nehle, nehlasuje. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8, prosím, zvedejte ruce. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117. Takže 116 zkontrolujeme. Zeller a další. Three votes are missing. Ještě tři hlasy chybí. Nechtějí hlasovat, dobrá. Tak končíme hlasování. Přijato. 117. A pan Buchner pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, strželi se, přijato. 130 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, strželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato 137. Zkontrolujeme 136. Zamítnuto. Ne, ještě chybí jeden hlas, ne, čtyři hlasy. Končím hlasování. Zamítnuto. 137. Pro, proti, strželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme. 137. Končím hlasování. Přijato. 139. Padá kompromis 13. Pro proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 144 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 145 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme 145. -ku. Rejected, I think. Okay, I close the vote. Rejected. Zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150, nic, kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijato. Zkontrolovat co? Co chcete zkontrolovat? Nyní se dostáváme ke kompromisu 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k dílčím hlasováním 168 první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 druhá část pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme 171. Ještě chybí sedm hlasů. Šest hlasů chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. 172. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 173. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ale zkontrolujeme. 173. Chybí šest hlasů. Končím hlasování. Kompromis 18. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 182. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 183. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, 186 pro, proti, zdrželi se, přijato, 187 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato, 192 pro, proti, zdrželi se, přijato, 194 pro, proti, zdrželi se, přijato, 196 pro, proti, zdrželi se, přijato, 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 203 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 205. Zkontrolujeme 203. Končíme hlasování. Zamítnuto. 205 pro, proti, 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23. Chcete to zkontrolovat? Takže zkontrolujeme 205. Trying to do my best, you know. Uh, uh. Uh, okay. We three votes, but... Chybí tři hlasy. Ale končíme hlasování. Přijato. Kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 211 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se. Je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to, dobře. Zkontrolujeme 211. Čtyři hlasy chybí. Končím hlasování. Přijato. Ale musím vám říct, že to nebylo jasné. 212. Pro, proti. Zdrželi se, přijato. Návrh pana Buchnera přijat? Zkontrolovat? Zkontrolujeme 212. Končím hlasování. Zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se. Opět to zkontrolujeme. Není to jasné. Pět hlasů chybí. 213. Končím hlasování. Přijato. 214. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Vizuálně je to zamítnuto. Ale zkontrolujeme 214. Uh, okay, don't worry. Five votes are missing again. I close. Chybí pět hlasů, ale končím hlasování. Zamítnuto. Ale pět lidí nehlasuje. Kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 218 pro, proti, zdrželi se, přijato. 219 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, při, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme jedenáctku.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 I close the vote. Rejected. Končím hlasování. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis, ne, 41, kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Volné hlasování. 42 pro, 41. Chcete zkontrolovat 41? Dobrá. Zkontrolujeme ji. Končím hlasování. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se. 43, zkontrolujeme 43. Končím hlasování. Děkuji, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. 45 zkontrolujeme. Zkontrolujeme 45. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 se nehlasuje, 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60. Dílčí hlasování, první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, nejsem si jistá, zkontrolujeme 61. Končím hlasování. Zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63. 64 zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. Takže 63 padá. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ne, promiňte, kompromis byl přijat. Nyní 71. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato 73 pro, proti, zdrželi se, musíme to zkontrolovat. Zkontrolujeme 73. Končím hlasování. Přijato. 74 pro. Ne, to se nehlasuje. 75 padá, takže 76. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, 79, 79, zamítnuto. Nejsem si jistá, takže zkontrolujeme 79. Nechci udělat žádnou chybu. 79. Stále nám chybí nějaké hlasy. ale to není můj problém, je to přijato. Číslo jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, přijata trojka. Takže dvojku zkontrolujeme. Dvojku zkontrolujeme. It's my problem. Why is this my problem? Let's go on. Let's close. Zamítnuto. Právní východisko 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 5. Pro, proti, zdrželi se. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestka. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Šestka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Sedmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devět. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Dále je to stanovisko FAM, číslo jedna vypadlo, dva. Hlasujeme nebo vypadlo? Takže dvojka. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se. FAM, výbor dvě. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. FAM 3. První část. Takže hlasujeme o první části. První část. Nebo druhá? Takže druhá část. Hlasujeme pouze o druhé části. Pouze o druhé části návrhu FAM 3, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Dobře. Ověříme druhou část. Končím hlasování. Přijato. Mám čtyři. První část. Vypadla druhá část. Hlasujeme o druhé části. Tam čtyři. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme druhou část FAM 4. Končím hlasování. Přijato. FAM 5. Vypadlo 6, takže až 8. FAM 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka. Chcete to ověřit? Kdo chce ověřit? Devítku. kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení B pro, proti, zdrželi se, přijato. D pro, proti, zdrželi se, přijato. E pro, proti, zdrželi se, přijato. F pro. Co chcete ověřit? Kdo chce ověřit? Ečko? Takže Ečko, úvodní ustanovení E ověřujeme od výboru FAM. Šest nám ještě chybí. No, tak eh, když spí, tak končím hlasování. Ečko přijato, jak jsme řekli. Fko pro, proti, zdrželi se, přijato. G pro, proti, zdrželi se, přijato. K pro, proti, zdrželi se, přijato. L pro, proti, zdrželi se, přijato. M vypadlo, takže O pro, proti, zdrželi se, přijato. P pro, proti, zdrželi se, zamít, při, m, mm, přijato. Q pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní je to stanovisko DB. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Dobře. Ověříme DV1. Pan Preda požádal o kontrolu. Končím hlasování. Zamítnuto. Měl jste pravdu. Děkuji vám. 9-3. 9-3 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme? Dobře. Dobře, ověříme to ještě jednou. Končím hlasování. Přijato. 9 čtyři. Ne stejnou většinou, ale přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka. Pro, proti. Ještě jednou. 9 pět pro, proti, Zdrželi se. Ověříme. 9.5. Ověříme. Končím hlasování. Přijato 96 pro, proti, zdrželi se, přijato 97 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 98. První část. Druhá část. Pouze druhá část. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Chcete ověřit tu druhou část? Dobře. Takže ověříme druhou část DV8. Končím hlasování. Zamítnuto. Devadesát první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nezvedáte ruce. takže deve desítka, první část, věříme. Končím hlasování. Přijato. Druhá část vypadla. Jedenáctka pro, proti. Zdrželi se. Jedenáctka ověříme. jedenáct. Nebyla to stejná většina, určitě ne. My to tady opravdu sledujeme velice bedlivě. Končím hlasování. Přijato. 9.12 vypadla. 9.13. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Pane Vajkle, dívám se na vás, končím hlasování. Přijato. 9.14 pro, <clears throat> proti, zdrželi se. Přijato. DV15. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Takže ověříme. Přijato. Druhá část vypadla. DV18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 921 pro, proti, zdrželi se, přijato. 923 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme to. 25. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Ne, byla to stejná většina. Ale přece. 29. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 30. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 31. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dobře. 31 od výboru DV. Končím hlasování. Přijato. 32 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 33 pro. Proti. Vzdrželi se. Přijato. Elektronické hlasování o celém návrhu této zprávy. Končím hlasování. Přijato, děkujeme. A nyní ještě vysvětlení hlasování. Ráda bych vám poděkovala za trpělivost, za spolupráci. Skutečně to nebylo jednoduché. Ještě jednou děkuji. I was trying to. Now there is no break. Takže bez přestávky. Pouze minutku pro ty, kteří chtějí opustit sál, protože okamžitě pokračujeme číslem 12 a to je situace v Arménii. Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues. Uh, Milí kolegové, kolegyně. Nyní se dostáváme k výměně názoru ohledně situace v Arménii. Asi všichni víte, že došlo k závažným událostem ve stejném okamžiku, když náš výbor pracoval na komplexní dohodě CEPAS, Arménii. O této dohodě jsme hlasovali před chviličkou minulý týden. Prosím, abyste se posadili na svá místa. Minulý týden 8. května byl Nikol Pašian zvolen premiérem Arménie národním shromážděním, o tom asi víte. A k tomu došlo dva týdny po demonstracích, především v Jerevanu. Došlo i k začení mnoha eh, klidných demonstrantů, včetně poslanců. A vše kulminovalo 23. dubna eh, poté, co stávající premiér a bývalý prezident Serksian rezignoval. 24. dubna předseda našeho výboru a meziparlamentní delegace přišli s prohlášením a po volbě 8. května Předseda našeho výboru Meg Alister pozval premiéra Pašiana navštívit eh, naše setkání. On bohužel z pochopitelných důvodů nemohl navštívit Brusel, proto jsme velice rádi, že mezi námi pan Tatu Markarian, a který je šéfem mise Arménie při Evropské unii, který nás bude informovat o situaci v Arménii. Takže tímto dávám jeho excelenci panu Tatulovi Markarianovi, šéfovi mise Arménie při Evropské unii, slovo. Chcete, nebo chcete vystoupit ze svého místa? Dobře, můžete, samozřejmě můžete vystoupit. Já jsem myslela, že přijdete mezi nás. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, pane Devine, Vážení hosté, dnešní den je věnován vývoji situace v Arménii, včetně politického vývoje. Rád bych se stručně vyjádřil. Ještě předtím bych rád ocenil členy tohoto výboru za to, že souhlasili s uzavřením komplexní smlouvy o partnerství CEPA mezi EU a Arménií. Jak víte, Arménská republika už jednomyslně schválila tuto smlouvu a Eh, její provádění začne od 1. června letošního roku, až už jak už bylo vícenásobně zdůrazňováno, Arménie přikládá velký význam prohlubování vztahů s EU a proto provádění této dohody CEPA mezi Arménskou republikou a EU je imperativem v tomto kontextu. Dokument se zakládá na společném společné podpoře demokracie lidských práv a poslouží obohacování vzájemného dialogu, odvětvové spolupráce i mobility našich občanů tím, že spustíme eh, vyjednávání o liberalizaci vízového režimu. Doufám rovněž, že se bude jednat o kladné poselství ostatním členským státům, aby ratifikovali tento dokument. A e, takové partnerství bez pochyby e, podpoří naši spolupráci a přispěje i hmatatelnými výsledky k životu našich občanů. Smlouva o našich bilaterálních vztazích je něčím, o čem je vždy užitečné diskutovat a v tomto kontextu se můžeme zabývat i nedávným vývojem situace v Arménii. EU byla absolutně klíčová v tomto ohledu. Nedávné události u nás doma dokázaly, že arménský lid si demokratické postupy už přisvojil a že je podporuje. Aniž bych se pouštěl do podrobností, konstatuji pouze, že politickou krizi už máme za sebou a poznamenám, že po celou dobu občané dokázali uplatňovat svá práva a to mírovým způsobem, střízlivě, vedli dialog a to umožnilo mírové předání vlády, předání otěží od bývalého k stávajícímu prezidentu a to je obrovský výdobytek nedávných let. Demokracie v Arménii se už, už zdomácněla a nová vláda udělá vše proto, aby byla sladěna s tím, co v Evropě vidíme jako nejlepší pan premiér Pašinian se snaží do vlády mm, získat jak profesionály, tak ty nejlepší politiky. Těšíme se, že nás Evropský parlament a celá EU podpoří v našich ambicích, abychom byli schopni uh, lépe sloužit našim občanům a já chci využít této příležitosti rovněž tím, že ocením neustálou podporu a asistenci EU, poděkuji evropským lídrům i Evropskému parlamentu i rovněž tomuto výboru za to, že stáli eh, nám po boku i v průběhu krize a že jsme i díky něm tuto krizi lépe překonali. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za tento briefing. Vidím, že zde máme pana Tokeše, jelikož se jedná o zpravodaje pro problematiku EU Arménie. Myslím si, že bude vhodné mu dát slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, vážená paní předsedkyně. Dnes tento výbor velkou většinou přehlasoval souhlas s novou dohodou a s prohloubeným partnerstvím CEPA EU Arménie. Mně, co by zpravodaji pro vztahy s Armény, bylo potěšením, že jsem stanovisko parlamentu k tomuto příznivému náhledu vypracoval a vypracoval jsem i doprovodné usnesení. Rád bych nyní využil této příležitosti, abych poděkoval kolegům za skvělou spolupráci. A to průběžně. A rovněž děkuji sekretariátu i Julian a Robertovi, mému tedy týmu. A vyjádřím se ještě k situaci v Arménii dramatické události, k nímž došlo víceméně souběžně s prací tohoto výboru na CEPě, byly bedlivě sledovány a analýzovány příslušnými poslanci Evropského parlamentu a my je stále ještě sledujeme. V naší zprávě jsme vyjádřili podporu arménským občanům a aplaudovali jim za to, jak mírovým způsobem a v souladu s arménskou ústavou dokázali přejít od jedné vlády k druhé. Rovněž jsme ocenili, že orgány e, vynicování práva ukázaly střízlivý přístup. Ale, jak už zde zaznělo, Vyjádřili jsme rovněž i znepokojení a to zatýkáním některých mírově protestujících a z toho, co víme, stále ještě je 41 osob trestně obžalovaných. Možná nastal čas, novelizovat článek 225 trestního řádu týkající se porušování veřejného pořádku. To je záležitost, kterou se snaží EU vyjednávat s příslušnými úřady a já se chci osobně nyní obrátit na pana velvyslance Markariana, aby nám podal více informací o konkrétně těchto případech a rovněž, aby podal tuto zprávu i Jerevanu, aby ji tedy předal. A závěrem si dovolím ještě jednou poblahopřát panu premiérovi Pašinjanovi ke zvolení novým arménským premiérem. Zároveň bych rád jeho vládu vybídl k tomu, aby bezodkladně učinila kroky, které naplní očekávání arménských občanů, zejména z pohledu nastavení správ, právního státu, zajištění právního státu a boje s korupcí. Jak už jsme konstatovali ve své zprávě, tento výbor a zcela jistě i celý Evropský parlament bude velice rád úžeji spolupracovat s Arménií, s jejími eh, politickými vůdci i občanskou společností. Děkuji. Děkuji, pane Tokeši, za vaše komentáře a za vaše přispění do diskuse. Trochu nám dochází čas. Já tedy mám zde na seznamu pět kolegů poslanců, kteří se chtějí vyjádřit. Má ještě někdo zájem? Pokud ano, tak se prosím přihlaste. Dobrá, každý z vás dostane čas na dvě minuty. Nejdříve paní Moody a pak budeme pokračovat. Děkuji. Děkuji rovněž velvyslanci za to, že se sem dostavil. Nejdříve já se stručně ještě vyjádřím, abych obohatila komentáře ze strany pana Tekeše. Jsme velice rádi, že zde můžeme projednávat za přítomnosti pana velvyslance naši smlouvu CEPA a chci se rovněž vyjádřit k tomu demokratickému ovzduší, které já jsem osobně v Arménii zažila. A i v tomto kontextu, jak proběhly a dopadly volby. Vítám vaše komentáře ve smyslu toho, jak se uvažuje o budoucích volbách, jak se bude uvažovat o novém volebním řádu a jak bude dále postupovat arménský parlament, ale ráda bych o tom uslyšela více z vaší strany. Předsedkyně bez mikrofonu. Děkuji, pan Tanok. Já rovněž chci poblahopřát panu Tokešovi za to, jak mu můžeme dát podporu a jak mu jsme přehlasovali tu eh, dohodu CEPA. Rovněž zde vítám pana velvyslance Markariana a jsem rád za to, co zde přednesl o situaci v Arménii. Eh, z pochopitelných důvodů Arménie se snaží přilnout spíše k Evropě než EU DCFTA. Já sám jsem vždy osobně argumentoval, aby Evropská unie ponechávala dveře co nejšířejí otevřené. Ehm, aby mohla tato smlouva o prohloubeném partnerství být vyjednána ve všem co lze projednat. Jsem rád, že k tomu došlo, jsem rád, že ji už ratifikoval arménský parlament a doufám, že i my ji brzy budeme ratifikovat. Arménie jako stát už prokazuje vyspělost ve smyslu respektování demokracie, a dodržování právního státu. Já rovněž bych eh, si přál, aby co nejdříve začal dialog o vízovém režimu a držím mu palce. Rovněž si přeji, aby občanská společnost se vyvíjela a aby co nejvíce unijních občanů mělo možnost Armenii navštěvovat. Je to země s bohatou a starobylou kulturou. Děkuji, pan Štětina. Máte slovo. Thank you for the floor. Děkuji. Dámy a pánové, vemte si prosím sluchátka, já budu mluvit česky. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Tekešovi, že dokázal aktualizovat tuto zprávu a zahrnout do ní i události, ke kterým eh, došlo eh, v Jerevanu a jiných eh, arménských městech to, co se tam odehrálo, to svědčí o e, moudrosti arménského lidu. Arméni se nenechali strhnout a to, co, to, k čemu tam došlo, to bylo skutečně demokratické a civilizované převzetí moci. A arménský národ osvědčil, že je otevřená cesta k tomu, aby ten děsivý konflikt, který je mezi Arménií a mezi Azerbajdžánem, byl doveden do konce. A já věřím, že je otevřena cesta k tomu, aby boj náhorních karabašců za samostatnost byl naplněn úspěchem. Já si myslím, že náhorní Karabach a Arméni už dávno osvědčili, že náhorní Karabach si zaslouží, aby byl uznán Evropskou unii a jinými politickými celky a státy v Evropě. Děkuji za pozornost. Uh, děkuji, pane Štětino. Děkuji, pane Nyní dávám slovo paní Hautalé. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také ve vyslanci, že jsem přišel, aby nám podal informace. Skutečně bylo zajímavé pozorovat, co se děje v Armédii, tento mírový přechod, toto mírové předání moci. A myslím, že jsme ve velice šťastné situaci. A Arménský parlament eh, ratifikoval eh, dohodu CEPA jednomyslně před eh, těmito událostmi. Já myslím, že nyní máme dobrou cestovní mapu pro reformy v této zemi. Lidé volají po reformách a myslím si, že implementace dohody CEPA bude v tomto směru přispívat. Myslím, že Evropská unie může zvýšit svoji podporu, možná podporu pro veřejnou administrativu, rozpočtovou rozpočtovou podporu, tak aby bylo zajištěno, že k reformám skutečně dojde a po nástupu nové vlády. Zároveň se domnívám, že se musíme snažit o konstruktivní přístup mezi vládou a opozicí. Já se domnívám, že pro Arménie by bylo dobré aby nedošlo k příliš silné polarizaci v politice. A byli jsme svědky takovéto polarizace například v Gruzii a nebylo to pro gruzínskou cestu k Evropě dobré. Hovoříme zde také jako předsedkyně a delegace Evropského parlamentu. Byli jsme součástí pozorovatelské mise při volbách v Arménii pokud bude nová vláda chtít zorganizovat eh, volby, předčasné volby. Eh, samozřejmě jsme připraveni eh, účastnit se jako pozorovatele. Víme, co se stalo minule a myslím si, že je na čase, abychom zajistili, že zastrašování hlasujících a zneužívání administrativních zdrojů, že něco takového se nestane. A nyní má slovo pan Nárb. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl také eh, v pozorovatelské volební misi v Arménii. A politická změna v Arménii je důležitá, ale nesmíme eh, se domnívat, že eh, změna na špičce politiky vyřeší arménské problémy. Volby Eh, u kterých jsem byl jako pozorovatel, byly skutečně znepokojující. Nejenom z formálního hlediska, nejenom z toho, co byly vidět, ale také to, co bylo pod povrchem, bylo znepokojující. V Arménii existuje určitá patologie a to je patologie země, která má klesající počet obyvatel v důsledku eh, migrace mladých lidí. Mladí lidé nemají v Arménii budoucnost v důsledku toho, že Arménie byla rozdělena do oligarchických e, skupin, které segmentovaně Arménii e, kontrolují. Obrovským problémem je také e, korupce. A já arménskému lidu přeju to nejlepší a doufám, že se Arménii podaří vyřešit problémy. Ale nesmíme mít pocit, že když se změní a vláda, že se změní a všechno a situace se zlepší. Je zásadní změnit socioekonomické aspekty. Změnit politiku, aniž by se změnila oligarchická struktura, je něco, co nepomůže. Bez změny oligarchické struktury se Arménie nepohne ku předu. Já bych byl rád, aby Arménie byla ekonomicky blíže Evropské unii. Chápu ale strategické problémy Arménie. A v důsledku strategických problémů v Arménii chápu, že um, musí být um, vojenská eh, přítomnost um, Ruska. Já to chápu. Chápu eh, pozici arménského národa. Jsou eh, v podstatě v sendviči mezi eh, Tureckem a Ruskem. Ale není možné, aby byli neustále eh, zajatci konfliktu v náhodním Karabachu. To je skutečně velký problém. Velký problém Arménie. Děkuji. Nyní pan Castaldo. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji panu velvyslanci za to, že nám poskytnul podrobné informace. Děkuji také panu Tokešovi. A to, co se udělalo v uplynulých týdnech, to je určitě velice důležité pro arménskou demokracii. Ale je to pouze první krok. Čekají nás další výzvy. V, krátké, v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu. Nový premiér navrhl určité reformy, například změnu volebního zákona. Ale především bude třeba řešit velké výzvy. Bude nutné bojovat proti korupci, bude nutné pokusit se rozložit elitu, která doposud Arménii bránila v tom, aby se Arménie vydala směrem hospodářského růstu. V tuto chvíli je nutné, aby byly provedeny zásadní změny, protože Arménie čelí úniku mozku na západ. Talentované lidi odcházejí eh, na západ a tito lidé jsou naprosto zásadní pro budování této země. Musíme stát bod po boku arménského lidu na jeho cestě. Je naprosto nezbytné, abychom zahájili mírový proces s Azerbajdžánem Rovněž bych chtěl říci, že musíme připomenout i eh, vysoké představitelce EU, že Arménie potřebuje silnější podporu ze strany Evropské unie. A já doufám, že už brzy budeme svědky povzbuzujícím signálům, že se věci zlepšují. děkuji Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také panu vyslanci, že mezi nás přišel. Já bych eh, se na to chtěla podívat eh, z pohledu Euronestu, tedy z pohledu spolupráce mezi Evropským parlament a našimi partnerskými zeměmi ve východním eh, partnerství. Tento moment změny v Arménii byl v podstatě dobrou zkušeností a je to také určitý signál, který Arménie vysílá v daném regionu. Ukázalo se zde, že zde dochází k demokratickému rozvoji v arménské společnosti. Já jsem s velkým napětím sledovala zprávy z Jerevanu a dalších měst v Arménii. Je úžasné, že občané převzali odpovědnost za svoji zemi. Eh, dále eh, premiér se v ten eh, pravý moment rozhodl odstoupit a to všechno ukazuje, k jak velké změně, k jak velkému posunu v Arménii došlo. A nejenom v Arménii. Myslím, že i pro Západ bylo velice dobré něco takového vidět. A nyní se dostáváme eh, v parlamentu do takové trochu eh, problematické situace. Já doufám, že ta zkušenost z minulých týdnů a eh, to poučení z uplynulých chyb, doufám, že to vám pomůže vyřešit problematickou situaci v parlamentu. Je to vždy těžké, když vláda nemá většinu v parlamentu. Já doufám, že se podaří eh, dosáhnout konstruktivních řešení, jak jsme toho byli svědky v minulých týdnech. Já bych jenom chtěla ještě jednou zdůraznit, že přesně v tuto chvíli přichází CEPA eh, v ten správný moment. Je to dobré pro vás, dobré pro Evropu, dobré pro Arménii. A nyní pan Austrevičius. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám poslední vývoj v Arménii. Je to správný směr, správná cesta. Především jsme rádi za mírové předání moci v Arménii. Jsme rádi za to, že lidé převzali odpovědnost a vyšli do ulic. Lidé, občané vědí nejlépe, jaké změny daná země potřebuje. A myslím si, že je to eh, rána pro politiky, kteří se snažili o manipulacích, snažili se um, o ústavní změny. V roce 2015 bylo referendum a tehdy už byly slyšet některé správné hlasy. Ale existovaly zde také snahy o manipulaci, o manipulaci občanů manipulovalo se také s informacemi. Já doufám, že zde nyní máme eh, dobré východisko pro politickou změnu v Arménii. Arménie potřebuje silný sociálně-ekonomický rozvoj. Je třeba, eh, aby se Arménie dostala ze sociálně-ekonomického hlediska na novou úroveň. Já velice vítám také eh, dohodu o partnerství tato dohoda získala silnou podporu zde ve výboru AFET. Já jsem a vždy budu, ale také velkým skeptikem. Myslím si, že není kompatibilita mezi Euroazijskou unii a přibližováním se k Evropské unii. My se snažíme omezovat cla, omezovat překážky, snažíme se podporovat tímto způsobem socioekonomický rozvoj v Arménii dokud Eurazijská unie eh, bude dominována ale jednou velkou zemí na severu, bude to problém. Já bych si přál, aby eh, tyto změny v Arménii vedly eh, k lepší spolupráci na Jižním Kavkaze, aby se tam zlepšila atmosféra a já vyzývám Evropskou unii. Myslím si, že musíme eh, vyslat delegaci do Arménie v tuto chvíli eh, a vyjádřit svoje sympatie eh, s občany této země. Děkuji panu Austrevičiuse a nyní panu Gdevein z Generálního ředitelství pro východní partnerství. Thank you, madame la présidente. Honorable members of the European... A vážení poslanci Evropského parlamentu a vážení pane vyslanče, vážení kolegové, nejdříve bych vám chtěl eh, poděkovat, eh, že ESV, ESVČ zde dostává slovo. Eh, my samozřejmě úzce sledujeme proces vytváření nové vlády v Arménii v souladu s arménskou ústavou. A je naprosto zásadní, že to probíhá mírovým způsobem. Musím to zdůraznit, protože bohužel tomu tak v této zemi vždycky nebylo. Vítáme, že eh, všechny strany zde převzaly odpovědnost. Těšíme se na spolupráci s novou vládou v Arménii. Chceme dále posilovat vztahy mezi Evropskou unii a Arménií, především prostřednictvím implementace eh, dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménií. Tato dohoda eh, získala jednomyslnou podporu v arménském parlamentu a také velice silnou podporu, téměř jednomyslnou eh, zde ve výboru. Domníváme se, že tato dohoda umožní nadále konsolidovat demokracii v Arménii, posílit e, lidská práva, a posílit e, právní stát a zároveň zlepší socioekonomický rozvoj v Arménii. Abychom dosáhli těchto důležitých cílů, domníváme se, že je nutný komplexní dialog mezi všemi politickými e, stranami v Arménii. Doufáme, že CEPA bude předběžně eh, v platnosti od příštího týdne a eh, doufejme, že náš, eh, naše Rada pro spolupráci se brzy stane Radou pro partnerství. Schůzka by se měla konat již 21. června. Jsme také velice rádi, že komise s ministerstvy v Arménii již um, diskutují o cestovní mapě pro implementaci CEPy. Je důležité přinést konkrétní výsledky pro občany. Například Evropská unie podporovala, podpořila například uh, nedávno přijaté, přijatý zákon proti domácímu násilí v Arménii. Uh, CEPA by měla zlepšit obchodní uh, podmínky v Arménii. To je velice potřeba vzhledem k tomu, jaká oligarchická struktura existuje v Arménii. Naprosto ničí ekonomický rozvoj této země. Naše dohoda také podpoří investice, podpoří vytváření pracovních míst a hospodářský rozvoj. Těšíme se také na aktivní zapojení Arménie do východního partnerství a samozřejmě naším cílem je eh, podporovat stabilitu a demokracii nejen v Arménii, ale v celém regionu. A samozřejmě velice rádi přivítáme také eh, premiéra Pašiňana eh, v Evropské unii. A nyní na závěr předáme slovo panu vyslanci, pokud chce, prosím jenom velice stručně. Chairperson. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád poděkoval všem poslancům, poslankyním Evropského parlamentu za vyjádření jejich obav, ale zároveň i za připravenost pokračovat v závazcích a v a zaangažovanosti. A já samozřejmě všechny tyto informace, všechny tyto připomínky předám dál. Pokud jde o otázky, týkající se vyšetřování situace a zároveň, pokud jde o otázky volebního zákona, rád bych vám řekl, že práce byla pouze zahájena, nyní dokonce ani neoficiálně ještě na úrovni parlamentu, ale já samozřejmě se s vámi podělím, jakmile budu mít všechny informace k dispozici, tak se s vámi o ně podělím. Děkujeme, říká paní předsedající. Já přeji hodně štěstí vaši zemi a tím končíme tento bod, který se týká situace v Arménii. Takže ještě jednou blahopřejeme a uvidíme se příště. A nyní se dostáváme okamžitě k bodu číslo 13 a 14. Je to rozprava ohledně dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. Ráda bych vám připomněla, že musíme skončit ve 12.00, protože skutečně ve 12.00, protože od 8 ráno už jsme zde měli tlumočníky a probíhalo setkání Běra výboru AFET. Takže vás velice prosím, abyste byli struční, dodrželi vyhrazenou dobu a doufám, že se nám to povede. Takže je to vlastně druhé projednání dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. My jsme obdrželi 138 pozměňovacích návrhů a vím, že Paní Saifi pracuje v současné době na kompromisních návrzích. Pokud je paní Saifi připravená, je mezi námi, tak bych ji rovnou dala, dala slovo. Doufám, že kolegové opustí náš sál rychle a potichu. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Po legislativních volbách, které proběhly v sobotu v Iráku, naše výměna názorů nám umožňuje potvrdit naši zaangažovanost vůči Iráku. Doufáme, že vláda bude ustavená co nejrychleji, abychom mohli zintenzivnit naši spolupráci v oblasti rekonstrukce, stabilizace a usmíření v této zemi. Jak jste se o tom zmínila správně, 138 pozměňovacích návrhů bylo předloženo k mé zprávě. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům a ostatním poslancům za jejich příspěvky. V současné době připravuji návrh kompromisních návrhů. Mám pocit, že mnoho těchto návrhů doplňuje můj původní návrh textu. Mnoho pozměňovacích návrhů se totiž týká potřeby eh, potrestat tresty Daesh a zároveň podpořit pluralismus a usmíření v iránské společnosti s ohledem na diverzitu. Dále je to boj proti korupci, demobilizace milicí, posílení naší spolupráce v různých oblastech pro společnost, která by byla inkluzivnější, aby to byl demokraticky stabilní, jednotný stát. Toto jsou naše priority. Mým cílem je dosáhnout zakomponování většiny pozměňovacích návrhů do kompromisních návrhů a mít takovou globální vizi ohledně situace v Iráku v závěrečném textu a zároveň se zabývat ambicemi našich vztahů do budoucna. Samozřejmě ráda si vyslechnu poznámky našich kolegů a jsem připravena na to reagovat. Děkuji. Uh, Nemáme přihlášené žádné poslance do diskuse. Vidím, že pan Nárt by se chtěl přihlásit, takže prosím, děkuji za slovo. Rád bych poděkoval paní Saifa za práci, kterou odvedla. Je to skvělý kus práce. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali na tomto usnesení a zároveň je na dohodě s Irákem. Jak je naším zvykem u těchto příležitostí, podíváme-li se na výsledky politicky negramotné intervence Američanů a katastrofy, kterou to přineslo, vidíme, že právě Evropané musí tyto problémy poté řešit. V Iráku došlo k takovému váku, které ale se snaží zaplnit irácká občanská společnost. A Rysestány náboženský vůdce naštěstí má takovou inkluzivní vizi o budoucnosti Iráku. Ovšem ta katastrofa v Iráku může být vyřešena pouze nesektářským způsobem samotnými Iráčany. Pokud se podíváme na návrh dohody o spolupráci mezi EU a Irákem, snažíme se právě jít touto cestou. To znamená podporovat inkluzivní myšlenky, demobilizace milice a jejich začlenění do společnosti. Všech těch, kteří bojovali na straně IS. Dále jsou to otázky vztahu s Kurdistánem. Původně zde bylo riziko podkopání stability v Iráku, které vedlo k takovému roztříštění společnosti, ovšem to se již zlepšilo a musíme se odklonit od sektářského způsobu boje ideologických záležitostí, které představují obrovské riziko. A vede to k tomu, že eh, Irák je velice um, citlivou zemí. Děkujeme, pane Nárte. Ještě někdo k tomuto bodu? Není-li tomu tak, ráda bych vám řekla, že hlasovat budeme 26. v našem výboru a na plenarce. Možná v červenci nebo v září uvidíme. A nyní bych ráda poděkovala paní Saife za její práci. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům a těšíme se na ten závěrečný text, který v sobě bude obsahovat i kompromisní návrhy. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci. Bylo to dneska náročné a ve 14.30 budeme pokračovat s dalšími body na našem programu. Děkuji vám.